Dámy a pánové, srdečně vás eh, vítám na tomto společném zasedání s výborem pro kulturu. Vítám zde kolegyni Silvi Kostu, předsedkyni výboru Kult. Přeji vám všem šťastný nový rok plný spokojenosti a přeji nám všem rok, na kterém budeme muset přispívat k jednotnosti a k míru v Evropě. Dnes proběhne první diskuse ohledně společného komuniké Evropské komise a vysoké představitelky ohledně strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Je to z 8. června 2016. Za nás je, e, jsou za to zodpovědní Diego Marani a Walter Zampieri, kteří e, na tomto komuniké pracovali. Teď eh, my jako zpravodajové bychom, myslím, neměli zabírat příliš času, ale rád bych jenom zdůraznil, že kulturní diplomacie je otázkou vele důležitou, zejména v těchto dobách. Je to tak, jak říkala Frederika Mogherini, že ta měkká tvrdá síla jdou ruku v ruce a je to tedy ve skutečnosti otázka evropské globální strategie. V současné době jsou spochybňovány evropské hodnoty, ať už jde o nedostatek porozumění mezi námi, nebo i mezi námi a jinými skupinami obyvatel, nebo mezi námi jinými státy. A na to je potřeba reagovat, eh, tedy zabývat se tím, jak se jednotlivé komunity rozvíjejí. Žijeme ve světě mnoha četných nadnárodních vztahů a ve světě vztahů mezi různými společenstvími a společnostmi. A v takovém kontextu je kulturní diplomacie právě velice důležitá, protože jedině pomocí ní může fungovat mezi kulturní porozumění. Jde o to sdělit ostatním, že považujeme za velice důležité naše hodnoty, tedy například lidská práva i podle umluv OSN, což jsou umluvy, které vlastně vznikly v Evropě. Ale musíme říkat, že nejde jenom o nějaké hodnoty evropské, že jde o, Evrop, že jde o hodnoty celosvětově závazné a na nich je potřeba stavět naše vzájemné porozumění a můžeme, myslím, říci, že Evropa je tohoto dobrým příkladem ve své rozmanitosti. Nejde nám o to, abychom budovali jednotu všude a bezpodmínečně. Jde nám o to, abychom budovali porozumění i v rozmanitosti. A myslím si, že tady můžeme hovořit o té obsahové dimenzi celé věci, ale i o té dimenzi jaksi určovací. Nejde o to, že bychom zde chtěli zastupovat evropskou kulturu versus tedy kultura v jednotlivých členských státech. Vůbec ne. Chceme budovat jednotu. To je pro nás rozhodující a je potřeba, abychom se zamysleli nad tím, jak prakticky naše práce v této oblasti, tedy jako parlament, i jako komise, i jiné služby, bude vlastně vypadat. Jakým způsobem eh, tyto otázky můžeme prakticky zpracovávat na základě našich rozdílných kultur, eh, které se objevují samozřejmě i v naší spolupráci s členskými státy. Téměř před stolety zaznělo, že kultura všech evropských národů je v zásadě stejná, má stejný původ. Já jsem křesťanský demokrat, ale myslím si, že ostatní to vnímáte také, že tedy zde je ta eh, rozmanitost, která, ale která všechna spočívá na vulgátě a e, všech těch ostatních zásadních dokumentech pro evropský kulturní rozvoj. Samozřejmě neříkám, že umění a jiné věci nejsou důležité. Představují jen jinou formu vyjadřování tohoto kulturního vývoje a doufám, že budeme schopni e, se zaměřit opět na ten obsah, tak abychom byli schopni eh, institucím komise DG, DEFCO, DG, NIR a ostatním na pomoci operačně, tedy projektově, aby, abychom se skutečně mohli soustředit na to, jak prakticky zaměřit svou práci. Já s paní Kostou eh, připravujeme zprávu, pracujeme na ní společně. Já teď rád dám slovo právě paní Kosta a poprosím, abyste uvedla eh, pana Marányho a pana Zampieriho, kteří se pak eh, rovněž vyjádří. Já nevím, zdá se, že tady je určitá italská dominance v té věci, no je to tak, jak to je. Quando si parla di cultura. <laughs> Ne, to eh, skutečně nemá co dělat s kulturou. Nechci tvrdit, že jediná možná kultura je zde německá kultura, to vůbec ne. Takže děkuji, paní Kosta, máte slovo. Grazie, onorevole Brock, anche per queste parole A děkuji za slovo, pane Broku. Děkuji za tato úvodní slova. S nimi souhlasím. Scénář a kontext v němž organizujeme toto společné setkání, eh, je mm, něco, co vlastně eh, za to děčíme, za to, že máme tento, toto společné setkání dvou výborů, AFETu a KULT. Asi před půl roku bylo podobné setkání na podobné téma. Tam byly závěry přípravné akce výboru KULT. Týkalo se to roku 2011. A vlastně to byl základ eh, vzniku této platformy. Navazujeme na dialog s Evropskou komisí. Děkujeme proto za tuto iniciativu. Mm, vychází z různých doporučení a ta doporučení vyplynula i z těch našich jednání. Já si jsem ráda, že se s panem zpravodajem Brokem mohu sdílet eh, přípravu této zprávy, co by spoluspravodaj, spolu s... a můžeme tedy vyvíjet různé aktivity různými směry. Větší význam sdělení paní Mogheriniové, které podpořil také pan komisař pro kulturu a vzdělávání, naznačil čtyři takové hlavní směry, čtyři hlavní doporučení. To je velká novinka. Pochopili jsme, že kulturní i výchovní nebo vzdělávací dimenze v tom nejširším smyslu slova by měly být hlavními osami i diplomatické aktivity na mezinárodním poli. Sice mm, to bylo mm, dramatické, ale pochopili jsme, že bez té kulturní dimenze nemůžeme pokračovat. Máme zde ty mm, průřezové dimenze, potřebujeme dialog o těchto věcech, protože jinak byste nebyla ani perspektiva můru, míru, ani spolužití. Proto potřebujeme i tímto způsobem podporovat různé mírové procesy ve světě. Toto sdělení přichází zároveň se strategií, která se nazývá Evropská unie jako globální aktér, což je velice důležité. Musíme sledovat podmínky a směrování, orientaci. Musíme se zamyslet nad tím, jak my jako spoluspravodajové můžeme přidat Evropské unii přidanou hodnotu abychom na tomto poli, bychom, abychom na tomto poli byli politicky silnější. Také máme zde celou, celé, celou škálu různých scénářů, různých aktivit, kde by bylo možné lepším způsobem realizovat různé konkrétní činnosti a konkrétní cíle. Nechceme nahrazovat úlohu členských států, ale chceme spíše integrovat a chceme dát členským státům mm, takové podmínky, aby mohly vystupovat jako silnější subjekty v této oblasti. Kultura pak bude chápána jako čtvrtý rozměr udržitelného hospodářství, což je aspekt, mm, který sdílím s mnohými přítomnými. Jde totiž nejenom o udržitelný rozvoj, který potřebujeme, vytvářet, ale jde také o různé aspekty humánní a integrační. Zároveň do těchto činností musíme rovněž začlenit ekonomické subjekty, nikoli pouze kulturní subjekty, na což tedy ne vždy myslíme. Kultura se zde projevuje v novém kontextu, má nové úkoly, Musíme sledovat, jaké možnosti má kultura v budoucnu, jak bude moci mm, šířit společné hodnoty, prosazovat společné hodnoty a jak může být kultura příkladem toho, jak eh, je možné podporovat kulturní i jazykovou rozmanitost. Kulturním přístupem musíme podporovat mobilitu, eh, spolupráci se třetími zeměmi A také bychom samozřejmě měli tímto způsobem usilovat o to, abychom se snažili předcházet případným konfliktům. Musíme jít cestou vzdělávání, výchovy a dialogu. Ty hodnoty ve sdělení jsou jasně řečené, jsou tam jasné body, zcela jistě budeme ještě o těch jednotlivých bodech diskutovat. Já nechci zatím tu debatu nějak eh, předjímat. Měli bychom posílit mm, také ten rozměr ekonomické zprávy. Je důležité, aby zde byla taková koordinace, ať už to bude mm, ročně nebo víceročně, musí to být co nejpružnější. A musíme do toho začlenit delegace nikoli pouze členských zemí EU, ale také třetích zemí. Potřebujeme více dialogu i v rámci programu Kreativní Evropa, Erasmus Mundus, v rámci programu Marie Curie. Toto všechno je dědictví, které Evropa dává k dispozici. To je z mé strany vše. A ještě bych teď ráda, aby se k tomu vyjádřili i ostatní. Dám nyní slovo dvěma kolegům. Prvním je pan Diego Marany, který je koordinátorem pro kulturní diplomaci SVČ a dále je zde pan Walter Zampieri, který pracuje v Evropské komisi v generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Zcela jistě Eh, bude zajímavé vyslechnout si vaše hodnocení. Každý máte k dispozici 10 minut a poté budou mít slovo také stínoví zpravodajové a dále budeme pokračovat v rozpravě. Myslím, že zde máme zástupce i generálního ředitelství DEVKO, takže nejprve prosím pan Marány. Ano, děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, mně stačí méně času než 10 minut. Vysvětlím pouze hlavní myšlenky a takového hlavního ducha tohoto společného sdělení. Myslím si, že lepší by bylo, pokud bych citoval slova paní Mogherini, která ve svém projevu se vyjádřila e, na kulturním fóru v minulém roce. Řekla, e, že se nemáme bát říci to, že jsme kulturní supervelmocí, ale jsme otevření, máme právě svobodu a ta svoboda přinesla eh, vynikající postavení naší kultuře. Naše kultura inspirovala svět, protože sama se inspirovala od ostatního světa. A jak postupovat do budoucna? Měli bychom být hrdí na své dědictví a měli bychom být stále otevření vůči světu. Jak jste velice dobře řekli, právě tímto směrem se chceme vydat. A proto připravujeme tuto strategii. Chceme přejít od těch tradičních, od té tradiční strategie, kterou jsme měli ve svých eh, kulturních politikách. Chceme, eh, se, chceme vlastně se více zaměřit na politiku, která nebude pouze vystavovat to, co máme a dávat to na odiv, ale spíše chceme propojovat lidi. Nechceme Eh, vystupovat jakýmsi mentorským způsobem a učit ostatní, ale spíše se chceme učit navzájem od ostatních a chceme také kulturu považovat za určité společné pojítko, které také může posílit eh, vazby mezi našimi eh, partnerskými zeměmi, může také, při, mm, může také přispět k rozvoji kompetencí, může posílit vzdělávání a také veškeré další eh, způsoby výchovy a vzdělávání, protože zde hovoříme o kultuře v širším slova smyslu. Patří tam také kreativní odvětví, kulturní dědictví. Kultura se zkrátka stává nástrojem pro rozvoj, pro podporu vzdělávání a pro další kulturní a vzdělávací výměny. Co je v tomto pos- opravdu tou novinkou je to, že chceme zde spíše kolaborativní um, um, paradigma Hlavní úlohu zde budou hrát členské státy prostřednictvím svých eh, institucí kultury. Takže zde bude také mnoho různých prostředníků, mnoho různých subjektů a chceme, aby všichni byli eh, v těch různých kooperačních projektech zapojeni a spolupracovali s delegacemi EU v jednotlivých partnerských zemích. To jsou tedy takové obecné rysy naší strategie. Můj kolega nebo kolegové vás ještě informují o podrobnostech. Mm, týká se to vlastně částečně vzdělávání kultury i rozvoje. Ještě takovou poslední věc, kterou bych chtěla říct, abyste lépe pochopila ducha tohoto sdělení, je toto. Jako Evropská unie už nyní jsme velice aktivní v odvětví kultury. Mnoho našich programů má obsah, který podporuje kulturu, ale občas je to tak, že levá ruka neví, co dělá pravá, chybí koordinace a chybí vize. Toto sdělení se snaží rovněž napravit tyto nedostatky. Děkuji. Ano, děkuji, to opravdu jste byl velice stručný. A nyní tedy má slovo pan Zampieri. Děkuji vám. Já asi nezvládnu být tak stručný jako Diego, i když on už toho řekl hodně. Možná bych se vrátil k tomu, eh, co říkala paní Kosta. Připomněla, že u tohoto sdělení jsme vycházeli z objemné přípravné práce, částečně i ve spolupráci s tímto parlamentem, s výbory KULT a AFET. Také jsme spolupracovali s členskými státy a také máme hodně zkušenosti z dosavadních kulturních programů a jejich provádění a také jsme nabili zkušenosti eh, díky spolupráci na kulturním poli, které, kterou jsme prováděli formou různých programů, jako je Kreativní Evropa, otevřené metody koordinace a podobně. Co byl tedy cíl té přípravné práce? Chtěli jsme si eh, uvědomit, co vlastně kultura může udělat v různých eh, oblastech. Všichni známe tu hlavní hodnotu kultury, ale víme také, že může být užitečná pro sociální a ekonomický rozvoj, pro vzájemný mezikulturní dialog. Máme s tím už v Evropě zkušenosti. A také jsme zvažovali konkrétní úlohu EU při propagaci kultury. Jak o tom hovořil pan Brok, samozřejmě také vycházíme z kulturního vývoje jednotlivých členských států, protože EU či komise jako taková nemá nějakou kulturu, která, kterou by se snažila prosazovat. Je tedy jasné, že vlastně jedním z hlavních eh, konceptů eh, této strategie je kulturní rozmanitost, protože když vysvětluji, co se snažíme dělat, tak bych řekl, že vnímáme eh, kulturu jako takový prostor, kde dochází k volné interakci mezi různými kulturními prvky. A my jakožto EU chceme tento prostor formou spolupráce ještě dále rozšířit. To děláme v rámci EU, chceme to dělat i na globální úrovni, tak abychom zlepšili kulturní vztahy a přispěli ke zlepšení vztahů obecně. Proto jsme považovali za užitečné e, začít nějakým konkrétním principem a to je právě princip podpory kulturní rozmanitosti a lidských práv. Vycházíme z takzvaného sdíleného humanismu, protože chceme právě, eh, aby různé hlasy hovořily ve prospěch tohoto sděleného humanismu. Jak říkal Diego, nejde o to, že bychom něco vystavovali, propagovali naše kultury, že bychom někoho chtěli poučovat. Chceme spíše dávat lidi dohromady, umělce dohromady, různé kulturní podniky, aby to sami dělali, protože jsou v tom lepší než my. Dalším klíčovým principem je subsidiarita a vzájemné doplňování se. Spolupracujeme s členskými státy, s různými zúčastněnými stranami. Chceme plně respektovat zásadu subsidiarity. Jednak, že musíme a jednak, že právě jenom ty samotné kulturní subjekty, kulturní akteři eh, jsou ti, kteří jsou schopni tuto práci odvádět. Ve sdělení eh, prezentujeme různé akce eh, jsou rozděleny do tří pilířů. Mohli jsme to samozřejmě koncipovat i jinak, ale my jsme se rozhodli pro příspěvek kultury k socioekonomickému rozvoji. Jak už říkala paní eh, Kosta, kultura je důležitou součástí udržitelného rozvoje a myslím, že není nic špatného na tom, abychom pomáhali našim partnerům hledat svou vlastní cestu k udržitelnému rozvoji. Dalším pilířem je příspěvek eh, kultury k mezikulturnímu dialogu a také e, zlepšení, řekněme, odolnosti společností. E, I v Evropě bohužel máme příklady, například e, v bývalé Jugoslávii na Kypru, co může kultura udělat pro zlepšení vztahů a chtěli bychom tedy něco takového dělat i na globální úrovni. A tím třetím principem je kulturní dědictví. Všichni jsou hrdí na své kulturní dědictví, a je velice důležité, abychom eh, vlastně o něm vedli dialog. Členské státy i EU s tím mají velké zkušenosti a právě v této oblasti můžeme určitě si vyměňovat zkušenosti i s dalšími partnery ve prospěch všech a už tak máme nějaké konkrétní akce. Myslíme si, že je užitečné takto nastínit to panorama různých akcí, abychom viděli, co kultura může dělat v různých směrech. Je to užitečné i z informačních účelů, abychom mohli lépe vysvětlovat, o co nám jde. Sdělení bylo prezentováno v červnu, od té doby jsme již začali provádět některé akce. Samozřejmě, pokud máte dotazy na konkrétní akce, eh, rád zodpovím. Další takovou kapitolou eh, je otázka partnerství. Toto je strategie, kterou lze provádět pouze ve vzájemné spolupráci komise nebo SVČ sami o sobě to udělat nemohou. My můžeme podporovat nějaké konkrétní projekty, ale nikoli je přímo sami provádět. Je tedy velice důležité, aby byl aktivní zapojení e, různých kulturních institucí jednotlivých členských států, protože ty už mají vlastně zkušenosti e, s takovouto prací uvnitř e, těch daných členských států a mohou tak vytvářet určitý multiplikační účinek. Dále místní samozprávy v partnerských zemích i místní samozprávy v EU, protože kultura stojí vlastně velice, velice blízko lidem, často je i na lokální úrovni a e, ti naši e, e, partneři vlastně v tom také budou tedy sehrávat důležitou úlohu. A z těchto důvodů jsme například už vytvořili platformu kulturní diplomacie, která funguje také jako poradenská organizace, dělá různé vzdělávací programy, vyměňuje osvědčené postupy. Je to pro nás takový nástroj, jak získávat vlastně rady od občanské společnosti a jak také občanské společnosti umožňovat vzájemně spolupracovat. A tady mm, důležitou úlohu sehrávají zastoupení EU. Chceme, aby ty akce se prováděly přímo v terénu a evropské delegace by měly být takovým uzlem, platformou, e, pro propojení těch zúčastněných stran z Evropy, z daných zemí, národních vlád i kulturních institucí. A máme i některé dobré příklady, eh, které jsme jim vlastně doporučili. A teď, když dovolíte, bych dal ještě pár minut ze svého času generálnímu ředitelství DEVKO, eh, aby mohli také prezentovat jejich pohled na věc. Ano, prosím, říká paní předsedkyně, máte slovo. Kultura tedy byla vždy eh, součástí rozvojové spolupráce a chtěla bych tedy vás informovat o některých úspěšných příkladech, které máme za poslední roky s odkazem na ty tři eh, pilíře, o kterých hovořil Walter. Socioekonomický rozvoj, úloha kultury v mezikulturním dialogu pro eh, mírové vztahy a kulturní dědictví. Nejprve tedy kultura jako hnací motor eh, socioekonomického rozvoje. Příkladem může být spolufinancování produkce filmu na pobřeží Slonoviny, tento film se týkal vlastně politické a vojenské minulosti země a vlastně zobrazuje nejen proces směřování v zemi a ten film potom vlastně přispěl i k dalšímu rozvoji kinematografie v té zemi. Byl financován v letech 2013 až 2015 a v té době vlastně zároveň vznikly další čtyři filmy, vznikl vlastně Národní Eh, fond kinematografie, také databáze eh, filmových profesionálů, kde jsou vlastně zástupci různých řemesel, kteří jsou k dispozici pro kinematografii v této zemi a podobně. Nyní eh, z oblasti mezikulturního dialogu máme velice úspěšný projekt s německou spoluprácí na Šrilance. Tento projekt také e, přispěl k procesu směřování, k podpoře multikulturního přístupu v této zemi. Je to vlastně e, výměný program kulturních e, aktérů. Zúčastnilo se toho asi 800 lidí, vlastně výměna mezi severem a jihem. Také se podporovaly různé lokální iniciativy. Walter hovořil o významu lokálního dopadu iniciativu a také jsme vlastně tam zřídili takový kulturní festival, který také přispěl k výměně zkušeností. A třetí příklad z oblasti kulturního dědictví, podpora eh, vlastně domorodé architektury v západní Africe. Byl to projekt například v Nigeru, kde jsme vlastně vybrali různé architektonické prvky, přispěli jsme eh, vlastně k instalaci v Národnímu muzeu, kde se ukazuje vlastně architektura vlastně z hlíny, z hliněná, hliněné, eh, hliněná výroba. Na toto téma tam také byly různé konference, další akce, které propagovaly toto národní dědictví a řada lidí také byla proškolena vlastně v technikách této tradiční stavební techniky. Děkuji vám. Thank you for these examples. Very, very... Děkuji vám za tyto příklady, to bylo velice zajímavé. Teď e, dostanou slovo stínový zpravodajové a nevím tedy, kdo se přihlásí o slovo. We can alternate one from cult committee. Aha, takže to bude jeden z výboru Kult, jeden z výboru Avko a tak dále. Tedy začneme paní Barbat. Dobrý den, tak je eh, velice dobré, že se začalo hovořit eh, o slovech paní Mogherini, o jejím projevu ohledně kulturní diplomacie a o významu kultury v mezinárodních vztazích. Parlament se už eh, k tomuto vyjádřil v roce 2011. Já jsem stínová zpravodajka na výboru pro kulturu právě pro tyto zahraniční otázky a chtěla bych se dotknout několika bodů, které považuji za zajímavé. A myslím si, že vyžadují vlastně takovou pozitivní e, akci, která může být velmi zajímavá. Například úvodem bych se chtěla zmínit o kulturních institucích, které máme v zahraničí. Je to například Instituto Cervantes, British Council a obdobné instituce. Eh, tyto instituce odvádějí velký kus práce v šíření jazyka, kultury, literatury eh, té své příslušné země. A myslím, že by také mohli být eh, zástupci této Evropy, kterou si všichni představujeme, Evropy, která vlastně hovoří takovým integrujícím hlasem a která by mohla šířit tuto myšlenku té sdílené evropské identity. Domnívám se, že tyto instituce by mohly právě k tomuto přispět a začít eh, s realizací tohoto důležitého úkolu. Další důležité téma to je otázka vědecké diplomacie. Kultura i věda jsou takzvanou eh, soft power, měkkou silou, které mohou přispět ke spolupráci s mimoevropskými zeměmi. Právě věda nás může sjednocovat protože se jedná o otázky, které nezávisejí tolik na emocích, citech, tradicích, ale eh, spíše jde o vlastně eh, fakta, kde by se vlastně neměly tolik prosazovat nějaké subjektivní vize světa a proto já to považuji za velice zajímavou oblast, Eh, už se v této věci můžou dělat eh, různé akce třeba v rámci politiky sousedství. Když jsme třeba spolu s paní Kostou byli v Tunisku, eh, tak jsme tam také diskutovali o tomto tématu a například Tuniská univerzita bude partnerskou organizací v programu Horizont 2020. Je třeba tedy najít proto i financování v rámci výzkumu a vývoje. Myslím si, že prostě tato spolupráce na poli vědy by mohla být velice užitečná. Já jsem také v delegaci pro vztahy se zeměmi Magrebu a uvědomuji si, že právě tato cesta je dobrá cesta ke spolupráci s zeměmi Severní Afriky, kde se snažíme vytvářet stabilní eh, vztahy a společně pracovat na společných cílích. Eh, také bych nechtěla opomenout velice důležitou otázku kulturního dědictví a jeho ochrany eh, Nedávno s přáteli jsem byla třeba v Měchově, kde jsme si prošli různé obrazárny. A to evropské dědictví je skutečně obrovské a úžasné. Je to něco, co nás jakožto Evropany sjednocuje. A také ale musíme znát to, co třeba je kulturní dědictví těchto zemí, například Severní Afriky, zemí Magrebu, je třeba, abychom jim pomáhali hájit i to jejich kulturní dědictví, protože ono často navazuje i na naší historii, na naši kulturu. A měli bychom tedy najít veškeré možné cesty pro ochranu kulturního dědictví, abychom ho zachovali pro tyto země, ale i pro nás eh, samotné a naše potomky. Toto jsou tedy nejdůležitější body, které jsem chtěla v této souvislosti zmínit. Děkuji. Grazie, grazie E ora la parola al collega Milan Mon. Děkuji, teď má slovo pan Milan Mon za AFET. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, oběma spolupředsedajícím, paní Kosta a panu Brokovi, za to, že svolali toto jednání. Paní Kosta před chvíli eh, hovořila eh, o schůzi před rokem a půl. Myslím, že to bylo na jaře 2015, kdy jsme o tom poprvé hovořili. Eh, loni v červnu komise zveřejnila své sdělení. Já jsem velice rád, že toto sdělení vzniklo. Eh, bude na to tedy navazovat i zpráva tohoto parlamentu. A já bych se s vámi chtěl podělit také o několik úvah. Eh, kultura, jak už zaznělo, je velice důležitým nástrojem i ekonomického rozvoje. Třeba kulturní cestovní ruch, který je velice důležitý. Zástupkyně DEVKO hovořila také o významu e, kultury pro rozvoj a spolupráci. My jakožto výbor AFET musíme se také uvědomit význam kultury jako součást mírumilovných a tolerantních vztahů. E, kultura zahrnuje dialog, zahrnuje toleranci, e, když někteří propagují vlastně různé jednostrané přístupy, unilateralismus, tak já myslím, že Evropa může ukázat, že to jde i jinak a právě prostřednictvím kulturního dialogu také můžeme předcházet eh, radikalizaci, dogmatismu a podobně. Kultura je velice důležitým nástrojem v prevenci radikalizace a v boji proti radikalizaci. Další aspekt, eh, už to tady zaznělo, kulturní dědictví. Vlastně nadcházející rok bude rokem eh, kulturního dědictví. A tento parlament, jak už to říkala Silvia Kosta velice hájila to, aby rok 2018 byl rokem evropského kulturního dědictví. Nakonec tyto iniciativy byly eh, úspěšně završeny a eh, já si myslím, že rok zasvěcený kulturnímu dědictví je velice eh, úspěšná věc a doufám, že tady skutečně úspěšný bude. Evropská unie je v oblasti kultury skutečnou velmocí ale i v dalších zemích světa existují hodnotné kulturní statky, které musíme podporovat a pomáhat chránit. Třeba i ve spolupráci s UNESCO zažili jsme v poslední době v některých zemích velice barbarské skutky eh, týkající se kultury, například v Afghánistánu nebo události v Palmíře. Jedna věc, nevím, jestli to tam někde je ve sdělení komise, já jsem to nenašel, eh, ale možná to tam je. Já považuji za velice důležité evropské kulturní cesty. Eh, myslím, že příští rok nebo letos eh, v roce 2017 vlastně uplyne 30 let od existence tohoto programu. Existuje už zhruba třicítka těchto kulturních cest, které vlastně umožňují pochopit, co to je Evropa. Jedná se o kulturní rozmanitost, ale i o e, jednotnou civilizaci v Evropě. A třeba pro naše e, mladé lidi je velice důležité poznat například cestu svatého Jakuba, cestu cistery, ciáců a podobně, e, cesty Karla V. Myslím si, že tyto kulturní cesty by měly tedy hrát důležitější úlohu i v nadcházejících dokumentech Evropské komise minimálně pro tento parlament jsou velice relevantní. A netýká se to jenom EU, ony často vlastně eh, překračují hranice, jsou to cesty, eh, které se třeba eh, týkají Andaluzie, ale jsou napojené i na země Magrebu. Mluvilo se o Tunisku, nebo je tady ale i třeba mm, účast Maroka a podobně. Takže se to dotýká i zemí, které nejsou v EU. A já bych tedy byl rád, aby Evropská komise e, kladla větší důraz na tyto kulturní cesty, na tyto kulturní itineráře, které jsou velice důležité pro to, abychom pochopili e, Evropu a abychom pochopili tuto jednotu evropské civilizace. A pak ještě jedna věc, která s tím úzce souvisí. Někteří chtějí eh, vlastně propagovat fragmentaci Evropy, ale právě tyto kulturní cesty vlastně nabourávají tuto fragmentaci, jdou právě proti ní. Eh, a další věc, eh, mě velice leží na srdci výměna mezi mladými lidmi formou třeba Erasmus Mundus, různé programy mobility i se sousedními zeměmi, jako je Maroko a další. Měli bychom skutečně zapojovat více mladé lidi, studenty z těchto zemí, protože Oni jsou budoucností světa, budoucností Evropy a e, myslím si, že vzájemná výměna mladých mezi těmito zeměmi je zásadní. Děkuji. Děkuji mnohokrát i za to, že jste připomněl význam e, e, roku 2018. Teď má slovo Julie Ward. Děkuji mnohokrát. A to všem. Toto je opravdu vítaná diskuse. Velice mne potěšilo, když vysoká představitelka učinila toto významné oznámení na kulturním fóru v loňském roce. Už bylo na čase, upřímně řečeno, protože ti z nás, kteří pracují v kultuře, víme už dlouhá léta o, to, o té unikátní schopnosti kultury budovat mosty mezi lidmi i v situacích, kdy jiné prostředky selhávají. I tehdy kulturní činnost a kulturní propojení a mezikulturní dialog, kterého se lidé společně účastní, znamenají, že ty vztahy pokračují a děje se to i tehdy, když každý mluví jiným jazykem, protože kultura je velice často v činech. Jde o to, co děláme, ne? o to, co říkáme. Já jsem s velkou radostí poslouchala ten, to, ten přístup ke kultuře jakožto k prostoru. Myslím si, že inkluze architektury je zde něco velice důležitého, protože architektura to nejsou jen budovy, které stavíme. Jde o prostory, které vytváříme pro setkávání lidí. A nebo jde o naopak zdi a překážky, které stavíme, abychom jim zabránili se setkávat. Já jsem se účastnila jedné velice zajímavé eh, debaty ohledně regionálního rozvoje. Tam šlo o marginalizované komunity. A ukázalo se, když jsme vlastně eh, zvažovali, zda náhodou bychom neměli pozvat architekty, kteří pracují na veřejném prostoru. Ono, mnoho lidí se dnes vlastně bojí obydlovat nebo řekněme pohybovat se ve veřejném prostoru. A myslím si, že je na čase, abychom tento veřejný prostor získali zpět. Zde v Evropském parlamentu máme dokonce jednu interskupinu, která řeší společné statky, všeobecné statky a e, využití mimo jiné také veřejného prostoru s ohledem na toto, to znamená využívání skutečně veřejného prostoru, společného prostoru v komunitě. A jde i o demokracii, takže to, o čem tady mluvíme, že se setkávají lidé z jednotlivých kultur, že jsou pišní na své kulturní dědictví, nebo že vytvářejí kulturní dědictví. Kultura není fixní. Musíme být otevření vůči tomu, jak se kultura může měnit, jak se může znovu poznávat. A myslím si, že ta myšlenka veřejného prostoru je zde velice důležitá. Ještě bych dodala jednu věc ohledně cirkusů a street artu. E, cirkus lidé často neberou vážně, jakožto kulturní e, tvorbu. Byť cirkusáci, cirkusoví artisté mají velice dlouholetou úctyhodnou tradici a cirkusy byly a jsou formou umění, která angažuje mnoho jinak vylučovaných mladých lidí a to je velice zajímavé. Takže já bych ráda, abychom nezapomínali na to, že cirkusy a jejich různé podoby mohou být velice inkluzivní, třeba i pro osoby s postižením. Je to skvělý způsob, jak eh, spolovat, spojovat lidi. Existuje skvělá kniha, jmenuje se Klauni bez hranic. Jsou to klauni, kteří jezdí do uprchlických táborů, velice často jsou mezi prvními, kdo pracuje s těmito konfliktními komunitami, takže prosím nezapomínejme na ty ne tak úplně vznešené formy umění. Děkuji. Pan Büchner. Děkuji. Já mám jen stručnou otázku. A nezlobte se, budu mluvit německy. Kulturu nenacházíme jen v knihách a ve velkých kulturních centrech, ale v každodenním životě. To pro mne znamená, že i elektronická média, to znamená televize a rozhlas, hrají velice důležitou roli při zprostředkovávání kultury. A proto nechápu, proč Euronews eh, se prodává proč eh, se to prodává nějakým egyptským eh, kšeftsmanům a má se prodat vlastně i ten zbytek. To je podle mě zkreslení celé situace. Například eh, víte, že se mají zastavit vysílání ve Farsi, což je pro mě nepochopitelná kulturní katastrofa. A rád bych se dozvěděl něco víc o tom, proč k tomuto dochází, protože podle mého názoru tady právě e, tímto škodíme evropské kultuře a zprostředkovávání kultury. Ano, jsem si jistá, že vám odpoví pan Brok na konci, ale v mezidobí ještě máme jiné řečníky. Kolega Peterle. Děkuji. Milí kolegové, jsem velice rád, že O tomto tématu mluvíme na prvním zasedání výboru AFET v letošním roce. Je to velice důležitá oblast, kultura. Je to oblast, kde je mnoho nevyužitého potenciálu. A mluvím z vlastních zkušeností. Když jsem vedl pozorovatelskou misi v Nigérii a v Kenii, Setkával jsem se s velkým zájmem o kulturu a kulturní spolupráci a velice mne potěšilo, eh, že naši partneři tam se velice zajímali o třeba politickou kulturu Evropské unie. Ptali se, jak řešíme jednotlivé identity v Evropě, zajímali se o to, jaký je náš koncept takzvané měkké síly, tedy soft power, zajímalo je, jak vnímáme eh, problematiku usmiřování. A kromě těch tradičních témat, tedy výměny názorů, produkce filmu a tak dále, je, myslím, pro Evropskou unii velice důležité propagovat také politickou kulturu a stimulovat o ní zájem. V Evropském parlamentu proto to je veliký potenciál. Eh, co se týče možného posilování těchto, tohoto druhu vztahu s našimi partnery, ať už prostřednictvím zpráv, nebo prostřednictvím eh, parlamentní služby na podporu mediace. Máme k dispozici jednotlivé nástroje, které můžeme využít k tomu, abychom ten kulturní aspekt naší práce ještě posílili. Děkuji. Děkuji, kolega Weigl. Děkuji, prezidente. Jaz bi tudi pozdravil dejstvo, da se pogovarjamo o kulturi. Ano, děkuji. I já bych rád přivítal to, že dnes mluvíme o, kon- o kultuře, tedy v tom formátu, v jakém o ní hovoříme. E, bylo by to ještě hezčí, kdyby nám tu třeba k tomu také zatopili. Ale zdá se, že kultura se obejde i bez vytápění. No, e, bylo by e, také fajn, kdyby se o toto téma třeba zajímalo víc lidí. Třeba bychom se tady pak lépe ohřáli. No, dnešní diskuse by asi byla ještě snazší, kdyby Chom, kdybychom toto komuniké měli k dispozici, protože já jsem ho třeba ještě vůbec neviděl a velice by mne zajímalo, zejména vzhledem k tomu, že o něm diskutujeme. Obvykle to bývá tak, že když diskutujeme o tématech, jako je toto, máme něco před sebou na papíře, ale tady nám to nějak chybí. Samozřejmě velice snadno můžeme souhlasit se všemi, kteří zde dnes mluvili. Eh, mluvili o tom, že kultura je něco, co je vlastně stělesněním evropské identity a něco, co dává vlastně váhu Evropské unii jako takové v oblasti mezinárodních vztahů, mimo jiné. Je to skutečně velice cená věc, a je potřeba vědět, jak s kulturou zacházet, jak zajistit, že eh, lidem je nekážeme, že se nesnažíme nikoho indoktrinovat. A jde o to, abychom zajistili, že jde skutečně o tu plodnou výměnu názorů, ideí a tak dále. No a tady narážíme na určité překážky. zejména co se týká organizace Evropské unie. Mluvíme-li o kultuře, tak víc než kde jinde musí být na pořadu jednání téma subsidiarity. To je často právě ta oblast, kde se objevují ty překážky. Dnes jsme tady slyšeli zmínit několik významných institucí, Goethe Institut a několik dalších. jsou to instituce velkých členských států, ale já vnímám jako velký problém toto. Kulturní sféra v celé řadě členských států není takto vůbec uspořádána a velká většina členských států EU vlastně vůbec podobné instituce nemá. Takže možná by komise mohla předložit nějakou iniciativu v tomto smyslu, aby se lidé nad tímto aspektem zamysleli. Je potřeba se zorganizovat. Jedině tak můžeme zajistit, že Evropská unie co do kultury, respektive její zastupitelnost, bude založena na rovnosti a na rovném zastoupení členských států. ten eh, dojem, že Evropa je nějaká supervelmoc v oblasti kultury, to bude pojem naprosto bezvýznamný, pokud nebudeme vědět, jak této moci využít. A nebo nepochopíme, jak využít mezikulturní dialog a jak se poučit z jeho selhání v minulosti. Je potřeba mluvit upřímně a více se snažit. Je potřeba snažit se chápat jiné kultury, jiná náboženství a tak dále. A to je právě ta oblast, kde jsme zatím neudělali dost. A dnes čelíme následkům. A ty následky mohou být velice drastické. Děkuji. A teď tedy poslední řečník. Pardon, to byl tedy poslední řečník a teď tedy prosím o reakce. Zazněly zde otázky. A nejprve dostane slovo Diego Marány a potom ostatní. Prosím. giving you a general perspective of... Já vám, já k tomu dám, já to uvedu tak obecně, z, obecné, z obecnější perspektivy k těm otázkám. Mohu říci, že vlastně všechna, všechny věci, o kterých jste hovořili, eh, jsou nějakým způsobem eh, ošetřeny v tom sdělení. Takže například ty různé poutě a ty kulturní cesty, které jsou důležité pro kulturní politiku, jste třeba zmiňovali. Pokud je to něco, co je v Evropě, tak se to vlastně netýká té vnější politiky. Nicméně existují způsoby, jak eh, i tyto jevy nějakým způsobem rozšířit, eh, rozšířit jejich vliv mimo území EU. Mm, třeba se o tom mm, hovoří v kontextu Balkánu. Spolupracujeme s Radou Evropy a mm, nyní také zvažujeme různé projekty s UNESCO abychom připravili různé projekty, které právě budou postaveny na těchto různých eh, poutních cestách nebo těch kulturních cestách a stezkách. Víme, že to může být také důležité pro interkulturní dialog, pro další rozvoj. Mm, může to přispět i k rozvoji jazyků, mnohojazyčnosti. Může to přispět i k tomu, aby vlastně se regiony mezi sebou navzájem pochopily, aby se pochopily i ty místní problémy. Pak jsme také hovořili o kultuře a vědě, nebo o kulturologii. Zde tedy nemůžeme zasahovat příliš daleko, protože stále se věnujeme kultuře, a i když tu kulturu zde pojímáme v širším slova smyslu, tak zkrátka do toho nemůžeme zahrnout úplně všechno, co s tím souvisí. Pak zde padlo mnoho námětů, různých návrhů. Pak zde byla třeba, také jste hovořili třeba o té organizaci Klauni bez hranic. To také znělo poměrně inspiračně. Eh, určitě mm, se také domníváme, že cirkusy, že to je součást kulturního dědictví, které chceme podporovat a chceme zachovat. Ještě bych eh, chtěl obecně říci, hmm, respektive já tady hovořím tak obecně, protože ty podrobnosti a takové ty citlivější věci, to nechám na komisi, aby se k tomu vyjádřila. Ale já mohu říci, že vlastně ty naše kapitoly, ty jsou takové obecné, může tam spadat mnoho věcí, záleží na vůli politiků a také na těch jednotlivých směrech politických koncepcí záleží na tom, jakými cestami se potom ty jednotlivé kulturní instituce budou chtít vydat. Souhlasím s tím, že teplota vzduchu v této místnosti tedy je opravdu chladná. Souhlasím tedy s, se slovenským panem poslancem. No, teď už se tedy vracím zase k otázce tedy kultury. V Africe tam zcela jistě bychom mohli hrát eh, určitou úlohu, jak už říkala paní komisařka Mogherini, paní vysoká představitelka, můžeme, na, můžeme ostatním eh, spíše si, ne, ne, nechceme ostatní učit a poučovat, chceme spíše jim nabídnout naše příklady nebo naše zkušenosti. Samozřejmě ty naše cesty nemusí být vždycky úplně ty nejlepší. Nicméně m, mm, některé tedy přinesly mm, dobré výsledky nebo byly postupně konsolidovány během e, doby. Dále Máme zde také různé dobré příklady, které můžeme prezentovat v jiných zemích. Pak jste se také ptali na mm, tu otázku Euronews. To bohužel tedy nějak nespadá eh, minimálně do mé pravomoce. Myslím si, že zde v místnosti jsou lidé, kteří by se k tomu mohli vyjádřit. A teď už dám slovo komisi, aby tedy si vzala eh, na starost takové ty obtížnější dotazy. Děkuji, říká paní Kosta, takže teď pan Zampieri. Děkuji. Ano, mohu říct si, mohu potvrdit to, co řekl Diego. V podstatě to sdělení bere v úvahu mnoho věcí, o kterých jste hovořili, ale já bych vám chtěl přesto poděkovat za vaše komentáře a také za mnohé návrhy, které byly podnětné. Já se chci ještě vyjádřit ke dvěma věcem. Za prvé, jak podnítit zájem o kulturu v Evropě a o tu politickou kulturu nebo mm, o kulturní politiku, pardon. Máme zde tedy tu myšlenku kulturní diplomacie, my jsme zde nechtěli směšovat více věcí, nechtěli jsme vlastně příliš směšovat eh, tak to kulturní úsilí s nějakou jakousi propagandou. My nechceme propagandu, my chceme kulturní diplomaci. Tam jde o to, že se obracíme přímo na občany těch jednotlivých zemí té kulturní diplomaci tam e, jde spíše o to, pardon, tedy my se nechceme obracet přímo na lidi v jiných zemích, ale chceme vlastně, aby tedy mezi sebou spíše jako, e, spolupracovali ti odborníci nebo ti zástupci těch kulturních e, odvětví. Dále, co se týče těch kulturních institutů, o těch jste hovořili, byly zde vlastně dva názory. Jeden byl ten, že odvádějí vynikající práci, že bychom je měli podporovat, že by se měli ještě více stmelit, že by měli e, pracovat více Eh, pro celou Evropu, ne aby tedy některý institut pouze podporoval německou kulturu nebo pouze Německo a tak dále. Měli by pracovat jaksi celoevropsky. Ale pak zde byl ještě druhý argument, který řekl zase, že ne všechny členské státy mají takové kulturní instituty, které by byly dobře zafinancované, které by byly nezávislé a tak dále. Čili jaké řešení můžeme přinést? Myslím si, že je dobré, aby zde byla lepší spolupráce v rámci různých zastřešujících organizací, aby vlastně sami ty instituty si vypracovaly ten evropský přístup. Myslím si, že eh, zatím si myslíme, že je dobré začít, je to stále ještě pokus, ale chceme, aby vlastně ty instituty se nějakým způsobem uh, združili, aby se více, aby více spolupracovali, tím tedy, že by se mohlo trošku vlastně překonat ten problém, že některé členské státy takové instituty třeba nemají tak dobře vyvinuté nebo je nemají. Další body, kterým se chci vyjádřit. Myslím si, že o mnoha věcech už hovořil Diego. Mm, vědecká diplomat, je, Ano, máme zde Horizon 2020, který je otevřen všem zemím, vlastně celému světu. Zde jsou velice důležité vědecké programy, které lze mm, završit pouze tím, že tam bude tedy ta, opravdu ta mezinárodní spolupráce. Pak je zde také ten mezikulturní dialog, máme zde Erasmus Mundus mm, a tak dále. To je opravdu důležité pro tu, tu vědeckou diplomaci takže nejde pouze třeba o to, že je zde taková určitá myšlenka, že je důležité mezinárodní spolupráce třeba v boji proti rakovině, ale spíše obecná spolupráce jako taková. A pak vám dám jeden takový příklad, nebo pardon, ještě tedy co se týče těch Euronews, já se omlouvám, ale bohužel tedy nemám žádné informace, které bych eh, mohl mm, vám sdělit. Spíše se to týká generálního ředitelství Connect. Dobře, už nemáme příliš času, říká paní předsedající. Takže bych chtěla všem poděkovat za otázky a také děkuji za odpovědi. Možná tedy ještě já a kolega jako spolu řekneme pár slov závěrem. Chtěla bych nebo ještě, ještě tedy předtím, než dám slovo kolegovi Brokovi, který zakončí toto společnou schůzi, tak bych jako spoluspravodajka chtěla říci, že zde padlo mnoho dotazů, mnoho komentářů. Mohu říci, že my jako spoluspravodajové je určitě všechny vezmeme v úvahu při další práci. Mm. Zasněly se také různé konkrétní návrhy. Můžeme se ještě vycházet z těch eh, věcí v tom sdělení. Je důležité, aby se byla rovnováha. Žádáme, aby delegace EU podpořili a pomáhali právě prostřednictvím těchto institutů k lepší spolupráci i, tím, i těm zemím, které e, třeba mají menší institucionální zastoupení ve třetích zemích. Další důležitá vize nebo možnost je rovnováha mezi kulturní rozmanitostí jako velkou hodnotou Také chceme spolupracovat na, sdílení, pardon, na šíření sdílených hodnot. Další důležitým bodem je kulturní dědictví. Mm, už, jsme už vlastně máme definované určité priority. Máme si také dohodu, která už prošla trialogem. Je to dohoda na rok 2018. Rok 2018 se má stát rokem kulturního dědictví. Doufám, že budeme moci právě v tom roce, eh, budeme schopni realizovat různé společné zajímavé aktivity. Tento rok také slavíme 30. výročí programu Erasmus a s tím spojených činností. Takže to je také taková celá, takový celý soubor pak zde máme projekty Comenius, programy různých stipendií, Evropské observatoře, které také působí v kulturní oblasti. A také bychom ještě měli upozornit na mnohé partnerské vztahy mezi kulturními institucemi, například, eh, a také například mezi univerzitami, eh, na tedy jedná se o vztahy se třetími zeměmi, Vidíme, jak vnější zahraniční politika EU opravdu věnuje i pozornost kulturnímu aspektu. Jde o to, abychom měli konkrétní, matatelné výsledky díky konkrétním akcím. A teď dám ještě slovo panu Brokovi. Já vám srdečně děkuji. Já bych vás všechny poprosil, Eh, pokud budete mít nějaké konkrétní návrhy, abyste nám dali vědět co nejdříve. My ty věci, co jste tady říkali, samozřejmě nějak sepíšeme, ale konkrétní návrhy jsou vždy vítány. A rád bych už, aby, eh, až budeme předkládat první návrh zprávy, abychom mohli zohlednit co nejvíc návrhu od vás. Aby ta zpráva byla co nejobsažnější. 22. března, pokud se nepletu, bude ta zpráva předložena výborům. My pak budeme hosty výboru Kult naopak a pak tady budeme pokračovat e, s tím, že 30. května by se hlasovalo, abychom to ještě před létem abychom tu zprávu tedy stihli předložit, abychom snad třeba ještě v červenci to dostali na plénum. To by bylo asi to nejsmysluplnější. Takže srdečně děkuji paní Kosta, že v této fázi byly, byla tak iniciativní. Musím uznat, že ta iniciativa je jednoznačně spíše na vaší straně než na mé straně, ale já mám také hodně napilno a jsem si jist, že s vaší pomocí vše